příslušnému eh, řízení. Eh, frakce SAD, GUE a e eh, nezařazení požádali o jmenování do jednotlivých delegací a výborů. Seznam bude připojen k zápisu tohoto zasedá, k tomu, z tohoto zasedání a nebudou-li připomínky, bude tento seznam považován za přijatý ve čtvrtek podle uh, článku 74 zasedac eh, jednacího eh, řádu.